Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dospíváme k bodu 17 dnešního zasedání. A bude to společně s kolegy z podvýboru pro bezpečnost a obranu a také asociaci se delegacemi parlamentního schromáždění a s NATEM. Vítám tady eh, předsedkyni výboru pro bezpečnostní obranu politiku a samozřejmě vítám eh, generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga. Vítejte, eh, srdečně vás vítám v Evropském parlamentu. když se nás navštívil v minulém volebním období. Teď na začátku nového jsme rádi, že jste znovu přijal naše pozvání, abyste s námi rokoval o spolu, spolupráci mezi EU a NATO. Všichni naši kolegové netrpělivě očekávají, co jim řeknete. A chci jenom zúraznit, že tento parlament, zejména tento výbor a podvýbor pro bezpečnost a obranu, se velmi aktivně účastní snah o hledání lepší spolupráce mezi EU a NATEM. Všichni víme, že naše bezpečnost a naše obrana úzce souvisí s aktivitami NATO, zejména transatlantickou spoluprácí se Spojenými státy a Kanadou. Máte slovo, děkuji, Davide. Děkuji také všem předsedům podvýboru pro bezpečnost a obranu a e, meziparlamentnímu schromáždění. Je mi opravdu ctí, že se znovu mohu být, že tu vidím tolik nových i známých tváří. Opravdu jsem rád z mnoha důvodů, Cítím se mezi vámi poslanci doma, sám jsem byl poslancem 20 let a oceňuji ten symbol demokracie s tím, že vím, že poslanci mají různé názory a pozice mnoha tématům, ale zároveň věříme v to, že parlament je způsob, jak vyjadřovat vůli lidu. Je to projev víry v naše národy, ale Evropský pa- parlament je obzvlášť důležitý při utváření evropských politik, což je důležité i pro všechny spojence na tom. Další důvod, proč jsem rád v Evropském parlamentu, je, protože eh, pevně věříme v prospěšnou spolupráce mezi EU a NATO. A vítám také to, že tu je tak těsný vztah s novým vedením v Evropské unii. Ursula von der Leyen byla ministriní obrany pro, pro mnoho let, takže jsme spolu si vytvořili velmi úzký vztah spolupráce a Jean Michel. A minulý týden jsem se setkal s ministry zahraničí Evropské unie na Radě zahraničních otázek, vysoký zástupce Borel který se také dostaví na ministerskou schůzku to, Takže to, že se setkáváme na těchto různých úrovních, kde je provázeno s Evropskou unii, ukazuje, jak úzká je, úzká je tato spolupráce. Samozřejmě, že jsou to různé rozdílné organizace, musíme respektovat a cítit naše rozdíly a rozdílnost našich procesů. Ale vítám to, že navzdory těmto Eh, rozdílům si uvědomujeme, jak je důležité spolupracovat. V uplynulých letech jsme byli schopni tu spolupráci pozvednout na bezprecedentní úroveň. Pracujeme spolu teď více než kdy dříve v předchozích letech. A to, že můžeme, jsme schopni spolupracovat v takových otázkách, jako je kyberbezpečnost, hybridní hrozby, na západním, že spolupracujeme v rámci západního Balkánu, Iráku, Afganistanu. To všechno má význam pro jak státy Evropské unie, tak i NATO. Vítám rovněž to, že třeba v Jaderském moři máme šest lodí, které provádí dohodu mezi Evropskou unii a Tureckem, co se týče migrační a uprchlické krize a ve Středomoří také operace Sofie, kterou podporuje NATO a mohli bychom samozřejmě dělat více při této podpoře, kdyby to bylo vyžádáno ze strany Evropské unie, například pomáhat uplatňovat zbrojní embargo proti Libii. Dále pořádáme společná cvičení a mediální aktivity. Takže je skutečností, že ano, jsme rozdílné organizace, ale stále více spolupracujeme. A já bych na úvod rád vyzdvihl a tuto spolupráci a pogratuloval Evropské unii i na tu k této spolupráce a za to, že rozvíjí stále více společných aktivit, což eh, prokazuje celkový význam naší spolupráce. Věřím v tuto spolupráci také proto, že je důležitá spolupráce mezi Severní Amerikou a Evropou. Tím, že Evropská unie a NATO budou spolupracovat blížeji a těsněji, tak budou lépe spolupracovat také Amerika a e, Evropa. Věřím v transatlantickou vazbu mezi Severní Amerikou a Evropou navzdory tomu, že vím, že lidé teď e, si kladou otázky ohledně síly této vazby na obou stranách Atlantiku. Je to symbolizováno právě spoluprácí EU na to, ale také na tem samotným, protože je to transatlantická instituce, aliance, organizace. A tato eh, vazba navzdory určitým nesouladům existuje. Jsou to samozřejmě nesoulady a odlišné názory na takové věci, jako jsou klimatické změny, obchodní otázky, jaderné otázky a tak dále. Jsou to závažné samozřejmě rozdíly v, závažných věcí, ale já věřím v tuto spolupráci, protože navzdory těmto rozdílům musíme stát při sobě, protože jsme tak bezpečnější. Když jsme schopni stát při sobě a řešit společné výzvy. Navzdory rozdílným názorům na klimatické změny a další věci, což je samozřejmě důležité, máme některé zcela zásadní společné zájmy, co se týče míru a bezpečnosti. Proto jsem přesvědčen, že musíme posílit, nikoli oslabit transatlantickou vazbu. A kromě toho je tu paradox. Navzdory těm neschodám, a vy se asi na ně budete ptát, v rámci kladení otázek, tak navzdory těmto rozdílům je tu určitý paradox. Čili jsou tu ty rozdíly, ale zároveň Severní Amerika a Evropa jsou, spolu souhlasí víc než v mnoha předchozích letech. Někdo říká, že se Spojené státy odchází z Evropy. Oni neodchází. Oni naopak zvyšují vojenskou přítomnost v Evropě. Je sice pravda, že pokud si studené války Spojené státy omezily svou vojenskou přítomnost v Evropě, ale v uplynulých letech Spojené státy nesnížily, ale zvýšily svou přítomnost v Evropě. Víc uh, vojáků, víc investic infrastruktury, více vybavení. A teď za pár týdnů budeme mít velké společné manévry, společné cvičení Europe Defender 2020. V rámci tohoto cvičení bude nasazeno 20 tisíc amerických vojáků přímo ze Spojených států do Evropy. To je vůbec největší nasazení od konce studené války. Takže může se nám to líbit či nelíbit, můžete být proč či proti, ale je to prostě fakticky nesprávné říct, že odchází z Evropy je teď v Evropě víc amerických vojáků než kdy dříve. Že oni nesnižují tu svoji přítomnost, ale zvyšují. A Evropané také navyšují své síly, bitevní skupiny v rámci východního partnerství v baltských zemí Polsku, posilují úsilí boje proti terorismu a po letech snižování obraných nákladů, kdy byly sníženy náklady a teď všichni spojenci, včetně všech evropských, začaly eh, obrané výdaje zvyšovat. Neříkám, že investují tolik, kolik by měli, ale je to velký rozdíl, když se něco snižuje a když se něco začne zvyšovat. A všichni, včetně Kanady, investují více do obrany. Od roku 2016 evropští spojenci a Kanada přijali 130 miliard evropských dolarů navíc na obranu. To je podstatné. A když se podíváme na summit v Londýně v prosinci, tak vidíte, že tam to poselství také Spojených států bylo, že uh, si oceňují tento pokrok. Proto musím říct, že si nesmíme zapomínat, že investujeme do evropské obrany. A to ne, abychom potěšili Spojené státy nebo prezidenta Trumpa. Oni investují do obrany proto, že je to v jejich bezpečnostním zájmu. A evropští spojenci na summitu rozhodli na už ve Velsu 2014 o zvýšení obraných výdajů. A teď to naplňují. Takže paradoxem je, že navzdory těm otázkám, které jsou kladeny, ohledně eh, vazby NATO EU, se tato vazba v uplynulých letech posiluje a je silnější. Já to vítám, neboť budeme potřebovat na to, k tomu právě, aby zbližovalo oba kontinenty. Budeme potřebovat tuto transatlantickou spojnici, abychom tím řešili nové i staré výzvy. A dovolte mi nyní zmínit eh, několik těchto výzev. Boj proti terorismu. Je mnoho problémů, mnoho výzev, mnoho obav, ale musíme si zároveň uvědomit, že Evropa a Severní Amerika společně hodně pokročily. Ještě před několika měsíci ISIS ovládala území velikosti Spojeného království s miliony obyvatel a byli jsme svědky brutálnosti tohoto režimu, kdy oni používali například znásilňování jako vojenskou taktiku, otroctví, prostě nepředstavitelnou brutalitu. A toto celé území je nyní osvobozeno. ISIS ztratila kontrolou nad tímto územím, které ovládali ještě před několika měsíci. To bylo společné úsilí Severní Ameriky a Evropy s, s dalšími partnery. To není žádná maličkost, to je velká věc. Vyžádalo si to obrovského úsilí a nám se to podařilo. Bohužel my často zapomínáme na to nebezpečí, že se to může vrátit. Takže musíme i nadále poskytovat podporu Iráku. Krize nekončí, teroristé tam jsou stále. Takže ta koalice na poražku Daeše, jejich členem je i, i NATO, nyní pozastavila školení v Iráku a výcvik. To je škoda. Doufám, že budeme moci znovu obnovit tyto aktivity, protože Irák podporu potřebuje. Jinak hrozí, že Irák sklouzne do konfliktu a jestli se může vrátit. Teď jde o to, co můžeme dělat dál. A dá se říct hodně věcí, ale já teď se omezím pouze na jedno poselství. Když přemýšlím o tom, co může dělat na to západ globální koalice nebo i s terorismem, Teď nejde o to, o nějaké jaksi, přímé vojenské eh, bojové operace. Jako Balkánu, Afganistánu, jinde. Samozřejmě to je možné, pokud to bude potřeba. Ale dlouhodobě je daleko lepší, když eh, umožníme místním eh, silám bojovat, aby bojovali s těmito problémy sami. Protože my budeme vždy vnímáni jako cizinci, potenciální okupanti. Takže není to o velkých bojových operacích, ale je to o tom, jak můžeme vycvičit místní um, vojáky, kapacity jako v Afganistánu, v Iráku a například i s dalšími regionální partnery Jordánskem a Indonésií, eh, tedy Tuniskem, abychom jim eh, pomohli vytvořit eh, další kapacity. Takže prevence je lepší než intervence a místní kapacity jsou lepší než velké bojové operace. Evropská unie v tom má svou roli. Evropská unie je eh, zastoupena, ale Evropa to nemůže udělat, eh, udělat sama o sobě. Potřebujeme Evropu se Severní Amerikou na základě této platformy. A druhým bodem je, nebo výzvou, které čelíme, je Rusko. Jak víte, vytvořili jsme jakýsi eh, dvojí přístup. To znamená obrana a dialog. Mezi tím není rozpor. Dokud jsme silní, jednotní, neústupní, můžeme s Ruskem mluvit. Rusko je naším sousedem, Rusko tam zůstane, musíme usilovat lepší vztahy s Ruskem. Dialog s Ruskem není žádnou, žádným znakem slabosti, ale znakem síly. A pochopitelně potřebujeme Spojené státy a tak dále, aby poskytly ty potřebné kapacity. Ale potřebujeme Severní Ameriku také k smysluplnému dialogu. Důležitou součástí tohoto dialogu je kontrola zbrojení. A kontrola zbrojení eh, musí zahrnovat i Spojené státy v mnoha aspektech. Například konec s té smlouvy, která zakazovala všechny rakety středního doletu. To je vlastně dohoda eh, Spojených států a Ruska. A, ale mělo to obrovský význam pro evropskou bezpečnost. Takže já věřím v ozbrojení a kontrolu zbraní, ale musí se to řešit také s Ruskem. Musím postupovat dál, protože aby nám zůstal nějaký čas na otázky. Takže ještě třetí výzva, kterou bych stručně zmínil, a to jsou nově se objevující hrozby a výzvy. Jde o technologie, umělou inteligenci, platformu pro atomové zbraně, big data. Toto všechno jsou nové vznikající technologie, které změní povahu mm, válečných konfliktů a budeme potřebovat maximální kapacity Ameriky i Evropy dohromady, abychom eh, drželi krok s technologickým vývojem a byli pokud možno napřed, eh, rovněž eh, abychom eh, drželi svůj náskok před Čínou, protože realita je taková, že když mluvíme o umělé inteligenci, tak zjišťujeme, že Čína do ní poslední dobou velice investuje a proto musíme spolupracovat také v oblasti technologií a řešit následky nárůstu moci Číny. Jsou tady s tím spojené příležitosti, ale i výzvy. Čína má teď druhý nejrozsáhlejší rozpočet na obranu na světě. Před pěti lety eh, si pořídili osm nových eh, válečných lodí, což je vlastně velikost celého britského námořnictva, ku příkladu. A to byl pouze eh, nový přírůstek, který pořídili před pěti lety. Takže lidé na obou dvou stranách Atlantiku vyjadřují obavy z Číny, velikosti potenciálu, vojenského potenciálu Číny. My teď odpovídáme za 50 eh, HDP na světě a i eh, vojenských výdajů. Evropa, Severní Amerika, to jsou dvě strany téže mince. Jsou tady samozřejmě rozdíly, určité neschody, ale pokud stojíme bok po boku, a řešíme své společné bezpečnostní problémy dohromady, tak eh, jsme bezpeční. Proto věřím v silnou transatlantickou vazbu v podobě silného NATO a také v podobě aktivní a silné spolupráce mezi NATO a EU. Děkuji vám. Excellent. Thank you. Výborně, děkuji vám, pane generální tajemníku. Máme zhruba 35 minut, vážení kolegové, na výměnu názorů. A já mám před sebou rekordní seznam řečníků. Více než 30 kolegů se přihlásilo do diskuze. Bohužel ne všem budu moci udělit slovo. Nejprve koordinátoři AFET a SED, ti budou mít prioritu. Děkuji předem za pochopení. Také předám slovo předsedovi delegace pro vztahy s s parlamentním schromážděním NATO, panu Petersovi. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak nejprve chci poděkovat panu Stoltenbergovi za to, že dnes dorazil a poskytl nám cené informace. Dvě stručné otázky. Za prvé četl jsem, že prezident Trump navrhuje výdaje eh, na to na střední východ. Co si o tomto návrhu myslíte? A za druhé, jako předseda Evropského parlamentní delegace u NATO, víte, že máme postoj sui generis, což znamená, že nemáme hlasovací právo jako jiní zástupci národních parlamentů a tak si říkáme, jestli není na čase neupgradeovat delegaci Evropského parlamentu a tím celý Evropský parlament bez podílu pochopitelně, ale myslím si, že by bylo dobré, aby zastoupení Evropského parlamentu bylo povýšeno. Dobré otázky, Krysy, děkuji a také děkuji za dodržení řečnické doby. Nejprve si vyslechneme všechny koordinátory, začneme AFTPP Michal Galer. Děkuji. Jako EPP sdílíme s tím, jak hodnotíte současnou e, situaci při některých dřívějších vašich vystoupení v parlamentu jste říkal, že jsou tři oblasti spolupráce mezi EU a NATO. To je odolnost, budování odolnosti, budování odolnosti v sousedství a koordinované a vyšší investice. E, u té poslední problematiky, e, teď pokud jde o EU a NATO, Eh, řešíme vytvoření Evropského obraného fondu. Jak tady vnímáte tu koordinaci? A další věc, eh, víte, že strategická autonomie, to je termín, který eh, v kruzích NATO ehm, působuje, vzbuzuje i určitou nechuť my si budeme muset rozhodnout eh, o našem postoji k Libii, kdy Turecko není stoprocentně na naší straně. Takže co bychom měli udělat, eh, když nemůžeme využít vlastně zdroje na to, pokud Turecko řekne, že s tím nesouhlasí? Nemyslíte si, že i to bude vyžadovat strategickou autonomii, abychom mohli v Libii postupovat tak, jak si přejeme? Děkuji za SAD, pan Picula. Děkuji, pane předsedo. Pane generální tajemníku, vítejte v Evropském parlamentu. V současné komplikované geopolitické době je důležité, aby na to bylo jednotné a politicky soudržné společně s členskými státy když si vzpomeneme na evropskou reakci tureckých akcí v severní Sýrii a nebo celkově narůstující eh, turecké aktivity v regionu Středozemního moře, to není v souladu s kohezí v rámci NATO. Jak tady vidíte tuto situaci um, ohledně hm, Turecka a co úzké vztahy mezi Tureckem a Ruskem, zejména e, při e, ovlivňování vývoje v regionu a vzhledem tomu, že Turecko nedávno zakoupilo hm, e, ruský obraný systém proti střelám. Děkuji, Tonino. Nyní za Renew pan Kučuk. Omlouvám se, Petras, prosím. Děkuji vám. Eh, Davide, pane generální tajemníku, eh, mohu vás ujistit, že Renew Europe eh, se těší na spolupráci v řadě oblastí, které jste zmínil. Jsme pro další rozvoj Evropské obrané unie. Uděláme maximum pro to, abychom zajistili, že 22 členů NATO a EU budou stát bok po boku při jakýchkoliv budoucích výzvách. A já mám teď jednu žádost, snad kdybyste se k ní mohl vyjádřit. Příští týden budeme řešit odchod Spojeného království z EU. Británie se chystá k odchodu a jak tedy vidíte tuto situaci, co bychom mohli nebo co by se mělo udělat, eh, abychom zajistili, že Spojené království je co možná nejbližším partnerem EU a samozřejmě plnoprávným členem NATO zůstává. Z mého hlediska teď před námi je výzva nejenom v tom, jak eh, vybudovat transatlantické vztahy, ale také eh, vztahy přes kanál La Manche. A druhá věc, to je eh, váš názor na podobně smýšlející partnery. To je důležité ve všech našich činnostech ehm, po celém světě, kde se snažíme šířit míra stabilitu. Takže jak eh, vnímáte seznam eh, podobně smýšlejících partnerů? Doufujeme, že je dostatečně dlouhý. Děkuji Petrasi, pan Butikofer za zelené. Prosím, děkuji vám, pane předsedo, pane generální tajemníku, děkuji, že jste dnes dorazil. Chtěl bych se vás zeptat eh, na tři věci. Za prvé, na to nedávno vůbec poprvé řešilo Čínu. A vy jste zdůraznil, já sedím tady, pane tajemníku, že jsou tady veliké výzvy, ale zároveň i příležitosti. Proto bych byl rád, kdybyste se soustředil teď na ty výzvy. Jaké jsou ty nejvýznamnější? A bylo by dobré, kdyby na to bylo více eh, přítomno eh, v jeho východním Čínském moři. A co si myslíte o roli NATO při řešení ehm, chaotické situace v Libii a pak strategická autonomie. Tento oblíbený termín zmínil již pan Galer. Já mám někdy, mm, mm, já si někdy myslím, že jsou tady zatím i skryté smysly, takže jak vy nejraději definujete tu strategickou autonomii? Děkuji za ID, Jerome. ID. Děkuji, pane generál? dělníku. Dá se říct hodně k NATO. Takže vás zdravím. K NATO se dá říct hodně, k, k transformaci od studené války. Když vás poslouchám, tak jak kdybych slyšel zástupce Spojených států, ale to není překvapivé, protože to jsou hlavní přispěvatelé a vy prostě hájíte váš rozpočet. Ale když slyším to, co říkáte, ve vztahu k Turecku, tak to vzniká závažnější problém. Protože e, Turecko ak se aktivně účastní srdského a libického konfliktu a jakýkoliv e, takovýto problém eh, by mm, člena NATO nás může zatáhnout do různých konfliktů. Oni přitom poškozují eh, svrchovanost Kypru. Erdogan se přímo změšuje do vnitřních otázek Německa a Francie. A ten týž Erdogan eh, používá migranty k vydírání Evropské unie, kteří kvůli své slabosti stále platí tváří tvář této situaci, která jednoznačně ukazuje zastaralost této instituce, se chci zeptat na vaši strategii. Z mé strany tady nevidím žádný eh, velký zájem Francie, žádný velký důvod, proč bychom měli podporovat. Thank you. Děkuji. Máme tady oba koordinátory za EKR, takže se chci zeptat Tany Fatiky, zda je v pořádku, kdybych předal slovo Jeffreymu Van Ordenovi, protože předpokládám, že toto by mohlo být naposledy, kdy má možnost vystoupit jako poslanec výboru AFET. Já doufám, že oba budeme mít možnost vystoupit. Ale určitě panu kolegovi dám přednost. Ano, v rámci dobrých eh, vztahů napříč kanálem Lamanše. Ano, děkuji za laskavost, pane předsedo. Pane generální tajemníku, vítejte a já tady mm, mm, vstupuji jako eh, bývalý eh, člen eh, generálního štábu. Já jenom dvě věci, které už zmínili kolegové. Můj přístup eh, se možná od nich trochu liší. Já se bojím, že jsou tady eh, dva druhy vývoje, které by mohly ohrozit jednotu aliance. Eh, první tou věcí je to, že Evropská unie usiluje o strategickou autonomii a jaksi exkluzivně uh, Eh, chce řešit eh, obranu, což si myslím, že nepřináší užitek eh, pro NATO. Já si myslím, že nás to může jaksi rozdělit v rámci spojenectví. A druhá moje obava, to je to, že se neberou v potaz obavy Turecka to by mohlo znamenat, že Turecko eh, si bude hledat své spojence jinde. Je potřeba, aby Turecko zůstalo zaintegrováno a ta současná tendence mě znepokuje. Děkuji, Jeffrey. Chtěl by někdo vystoupit za skupinu GUE? Nemám tady žádost o slovo. Ano, paní Devera. Nebo kdokoliv z vás, prosím. Tak nejprve dáma má přednost. No, danke schön, Herr General. Děkuji moc krát, pane předsedo, děkuji pane generální tajemníku Stoltenbergu. Eh, vy jste hovořil o investicích, o tom, že investice stoupají ve všech členských státech na to, což je údajně pozitivní vývoj. A to, to bych chtěla spochybnit, že, že je pozitivní, že se čím dál více investuje do zbrojení. Vy jste ale hovořil konkrétně o roce 2020 eh, a sice 37 tisíc německých voja, pardon, amerických vojáků v Německu, Polsku a Pobaltí eh, za účelem cvičení. Takže cvičí se s rovnocenými partnery. Já se ptám, kdo je ten rovnocený partner na evropském kontinentu. Máte na to možná konkrétní odpověď, kdo by to mohl být? A potom je pro nás relevantní navázání na PESCO a eh, vojenskou mobilitu, Eh, na evropské úrovni. A víme, že eh, eh, Spojené státy dali na toto cvičení 300 milionů dolarů. Jak to vypadá s ostatními členskými státy Evropské unie a členských států NATO? A pak mám ještě další otázku. Před posledním valným schromážděním NATO pan Macron hovořil o mozkové smrti NATO. Víme, že rozpory mezi členskými státy NATO se vyostřují, jsou v obchodních válkách a tak dále, eh, ale eh, i mezi velkými zbrojařskými koncerny se vyostřují eh, spory, Evropská unie vyzbro, se vyzbrojuje. Jak vůbec hodnotíte budoucnost to? Děkuji, paní kolegyně. Pane generální tajemníku, to bylo první kolo. A já jsem si trošku připadal jako na slyšení pana Borela, protože ten dostal méně otázek než vy. Takže prosím, odpovězte na co nejvíce. Začněte Chrisem Petersem až po paní Demirel. Děkuji. Já se skutečně pokusím zodpovědět na všechny otázky, nebo alespoň se dotknout všech nastolených témat. Nejprve pan Peters se ptal, zda Trump nebo USA požaduje více přítomnosti na to na Středním východě, co to vlastně znamená. Tak nejprve já vám to nemůžu říct, zkrátka proto, že teď diskutujeme o tom, co to znamená. Je to interní proces NATO eh, ve spolupráci s partnery a v neposlední řadě s partnery v regionu, s Irákem, Jordánskem a dalšími partnery v regionu. Eh, ohledně toho, eh, máli na to dělat více, co by to více mělo být. Já vám tedy nemůžu dát žádné závěry, můžu jedině popsat proces, který probíhá. Domnívám se, že na to má potenciál dělat více, ale jak jsem říkal, ne primárně v bojích. My dneska máme otázku, jestli můžeme zahájit nové bojové operace. My si klademe otázku, jestli můžeme udělat něco, co by eh, nám, co, či, čím bychom se vyhnuli potenciálním bojovým situacím. Prevence je lepší než intervence. Když si vezmete Irák, tak já se domnívám, že pokud nebudeme jednat nyní, tak možná budeme zahnáni zpátky do bojů protože eh, já jsem byl, já jsem byl proti válce v Iráku v roce 2003, nepodporoval jsem ji vůbec, tehdy jsem byl politik, ale eh, potom najednou se vrátil islámský stát a najednou všichni se shodli, od levice až po pravici v Evropě, že musíme podpořit vojenskou intervenci v roce 2014 a bojovat proti islámskému státu. Nemůžu hovořit za vás všechny, ale eh, tehdy, aspoň pokud já vím, mimo levice i pravice se shodla na tom, že nemůžeme jenom ničině, nečinně přihlížet a dívat se, jak ISIS roste, jak vraždí lidi, znásilňuje ženy a ohrožuje eh, nejen území, které ovládá, ale ohrožuje i Bagdád a celý Irák. Takže proto byla uzavřena široká dohoda, bez ohledu na to, co si myslíte o válce v Iráku v roce 2003. A zase já jsem byl tehdy proti. Ale na tom, že se musíme vrátit do bojů, eh, panovala veliká schoda. Zahájili jsme operace s tisíci leteckých útoků eh, a s nasazením zvláštních jednotek a e, koalice platila lidi v Iráku, bezpečnostní složky v Iráku, e, a e, zaplatila vysokou cenu. I civilisté zaplatili vysokou cenu. Osvobození Raky bylo nesmírně tvrdým úsilím a mnoho lidí za něj draze zaplatilo, za to osvobození. Musíme tedy zabránit tomu, aby se něco podobného stalo znovu. A k tomu je potřeba budovat místní kapacity, které by zabránily návratu ISIS. Obávám se, že v Iráku může dělat na to jedině to, že bude školit eh, jednotky, budovat kapacity a pomáhat jim. Nevyřeší to všechny problémy, ale můžu vám říct, že pokud to neuděláme, tak budeme mít určitě zaděláno na velký problém. A může se stát, že za dva až tři roky se vrátíme do velkých bojových akcí. Takže eh, já se skutečně domnívám, že je potřeba se vyhnout dalším bojovým operacím v Iráku, Sýrii a celém tomto regionu. Je potřeba budovat eh, lokální kapacity od institucí, jako je ministerstvo obrany, eh, od velení až po výcvik jednotek. To na to může dělat, už to dělá, ale může to dělat v širším měřítku. Máme koalici pod vedením USA, která poskytuje výcvik, NATO poskytuje výcvik, eh, takže dalo by se zkoumat, jak to dělat společně. Já jsem tomu otevřený, eh, diskutujeme o tom eh, s iráckým premiérem, s ním jsem mluvil minulý týden, setkal jsem se s nově zvoleným iráckým prezidentem tento týden. My jsme tam na pozvání Iráku, který nás žádá o poskytnutí výcviku, protože si uvědomuje, že potřebuje silné místní složky, aby měl jistotu, že se ISIS nevrátí. Takže má odpověď zní za prvé, že vám nemůžu dát přesnou odpověď, protože to ještě není dořešené, ale mohu vám říci, eh, že v tomto regionu, zejména v Iráku, potřebujeme budovat místní kapacity. Zmínil jsem taky Jordánsko a další země, kde můžeme dělat více. Potom jste se ptali na Evropský parlament o, no, to, o tom nerozhoduju já. Kdybych já jako generální tajemník začal diktovat Evropskému parlamentu, pardon, na parlamentnímu schromáždění NATO, eh, pak bych měl velký problém. Takže je na parlamentním schromáždění NATO eh, rozhodnout se, jaký chce vztah s Evropským parlamentem. Pak jsem dostal několik otázek, které musím sloučit ohledně evropské obrany, Evropském obraném fondu a o strategické autonomii. Já podporuji větší evropské úsilí v obraně, tedy úsilí Evropské unie v obraně. Proč bych neměl? Na to si už celá léta žádá větší úsilí evropských států v obraně. Takže pokud Evropská unie začne investovat do nových schopností, pokud začne zvyšovat výdaje na obranu, pokud bude řešit fragmentárnost evropského obraného průmyslu, tak to my můžeme jedině vítat. S tím není problém. Zároveň bych ale chtěl říct, a to tež říká i Ursula von der Leyen, to tež řekla v projevu v Evropském parlamentu, že tady nejde o vytváření alternativy k NATO nebo konkurenta k NATO. Víc než 90% lidí, kteří žijí v Evropské unii, žije v zemi NATO. Takže když posílíte obrany Evropské unie, tak taky posílíte obranu všech spojenců v NATO. A to je jedině dobře. Dokud to nepodkopává NATO a neduplikuje ho. Dokud ho to doplňuje. Pokud tedy je vyvinut nový dron nebo nové letadlo nebo nový bitevní tank v rámci Evropského obraného fondu nebo PESCO, tak by samozřejmě měl být k dispozici i pro operace NATO. V takovém případě je všechno v pořádku. Jestliže ale, dejme tomu, tyto nové systémy eh, vytvoří nové bariéry mezi eh, státy EU a státy NATO, které nejsou v EU, tak pak by to bylo nebezpečné. protože v evropských smlouvách je stanoveno, že ti členové EU, kteří jsou členové NATO, musí zůstat eh, pilíři z kolektivní obrany. A zůstávají pilíři kolektivní obrany, protože když si vezmete eh, jejich velikost, a na velikosti záleží, tak po Brexitu 80 eh, výdajů z NATO Eh, budou eh, pocházet od zemí, které nejsou v EU. Tři bitevní skupiny budou vedeny eh, Spojenými státy, Kanadou a Spojeným královstvím. A taky na geografii záleží, protože když se podíváte na Norsko a Island, tak já k ním res, cítím respekt, ale nejsou to příliš velké země v severním Atlantiku. Na jihu můžeme mít různé názory na Turecko v Evropské unii, ale pro NATO je strategicky důležité samo o sobě. A na západě máme USA, Velkou Británii a Kanadu, také důležité pro evropskou bezpečnost. Takže Evropská unie nemůže poskytovat kolektivní obranu Evropy. Tohle musí být společné úsilí celé Evropy, plus Severní Ameriky. Eh, pak eh, taky eh, zkusím něco říct o té strategické autonomii. Kdybyste se mě zeptali na mou oblíbenou definici, tak já si myslím, že ta definice není na mě, ale řeknu k tomu jenom to, že jde o koncept, který je absolutně nejasný. Strate- slovo strategický mi implikuje něco velkého, zatímco autonomie to je něco, co děláte sami. A pokud tomu tak je, pak si myslím, že to není dobře. Protože se skutečně domnívám, že Evropská unie a Severní Amerika musí být spolu. Ale možná je ještě nějaká jiná definice a ta je v pořádku. To já nevím, e, to definujte vy a ne já. Já se domnívám, že jakýkoliv pokus di- eh, distancovat Evropu od Severní Ameriky nejenom, osílí, nejenom oslabí transatlantické eh, vztahy, ale také rozdělí Evropu čímž se oslabí i Evropa. Já znám spoustu evropských zemí, které nepřipustí oslabení transatlantických vazeb. Takže pokud se pokusíte oddělit Severní Ameriku od Evropy, tak od, rozdělíte Evropu. Všichni musí být spolu, Evropa i Severní Amerika. A já mluvím jménem nás všech, protože já jsem Evropán a silně věřím v Evropskou unii, Dvakrát jsem bojoval za vstup naší země do Evropské unie, nezadařilo se, ale to je jiná věc. Těžko najdete v Evropě politika, který tak horuje pro Evropskou unii jako já, protože já jsem se účastnil dvou kampaní, kde jsem přesvědčoval Nory, aby vstoupili do EU. Takže já pevně věřím v Evropskou unii, ale ne jakožto alternativu k transatlantické rodině, nýbrž jako důležitou část transatlantické rodiny potom k Turecku a severní Sýrii a tak dále. Já jsem eh, byl v Istanbulu pár dnů po té vojenské intervenci a v Istanbulu vedle eh, ministra Čavušoglu a po setkání s prezidentem Erdoganem jsem prohlásil, že jsem hluboce znepokojen následky eh, tohoto vojenského zásahu. A taky jsem zdůraznil důležitost deeskalace napětí a zastavení bojů. A několik dnů poté eh, došlo k dohodě mezi USA a Tureckem. Mnoho problémů stále ještě zbývá, ale při nejmenším boje v této části severní Sýrie už se značně omezily. Eh, je potřeba na tom stavět a hledat politická řešení, mírová řešení konfliktu v Syrii a já eh, za na to silně podporuji tato úsilí. Vím samozřejmě také to, že eh, v NATO je 29 spojenců, mezi nimiž jsou určité rozdíly a rozdílné názory na to, jak řešit situaci v severní Sýrii. To je v pořádku a nač to zastírat. I na to je platforma, kde se spojenci setkávají a kritizují se, pokud spolu nesouhlasí. Eh, I proto je na to tak důležité. Eh, dobrá věc je, že se shodujeme na několika zásadních věcech, pokud jde o Střední východ a Syrii. To je důležitost boje proti terorismu, Eh, poskytování podpory Iráku a důležitost eh, eh, patření k globální koalici proti Dáješi, aby se Dáješ nevrátil. A v tom je i Turecko, náš důležitý spojenec. Žádný spojenec neutrpěl víc teroristických útoků než Turecko. Turecko je zásadní v boji proti Dáješ. Je to jediný spojenec, který má pozemní hranici se Sýrií a Irákem a e, jeho pokroky, e, nebo naše pokroky v této oblasti by nebyly možné bez tureckého prostoru základen a infrastruktury v boji proti islámskému státu. Potom e, k Brexitu. Brexit nemění nebo Brexit mění vztahy Spojeného království s Evropskou unii, ale nikoli jeho vztahy s NATO. Vy se ptáte, co bychom měli dělat, abychom si je uchovali blízko, tak eh, pro mě je to jenom další argument pro eh, úzkou spolupráci mezi NATO a EU. Protože úzká spolupráce mezi NATO a EU združuje všechny evropské spojence bez ohledu na to, zda jsou eh, členy EU nebo ne. Což je taky argument pro to, aby existovalo NATO jako politická platforma, která by združovala všechny spojence zase bez ohledu na to, jestli jsou v EU nebo ne. stejně smýšlející partneři, pokud si myslíte, jestli si myslíte, že bychom měli eh, věřit v spolupráci se stejně smýšlejícími partnery, tak ano, to podporuji. Pane Bitykofre, Čína, tak eh, zaprvé Není zatím v plánu eh, posun, přesunout na to do Jihočínského moře, ale je pravda, že Čína se nám přibližuje v kyberprostoru a významně investuje do kritické infrastruktury v Africe a v Arktidě. A my musíme reagovat na to tedy, že Čína se nám přibližuje. Nejde o to, abychom nějak předsunuli na to, jde tady o to, že Čína vyvíjí zbraňové systémy, které jsou čím dál schopnější zasáhnout eh, všechny země na to, včetně evropských. Libie. Tak já jsem velmi pro podporu OSN o přihledání politického řešení. Vítám konferenci v Berlíně. Potřebujeme příměří, musíme uplatnit zbrojní embargo a na to to silně podporuje. Takže to je krátká odpověď na otázku, jak řešit nesmírně složitou situaci v Libii. Není z toho žádné jednoduché východisko, ale je potřeba politicky vyjednané východisko. Dodal bych k tomu, že e, operace v Libii ukazují v dobrém i zlem, jak můžou NATO a EU spolupracovat. Mně bylo slíbeno v roce 2011, když byla zahájena operace v Libii, tak ta byla zahájena naprosto bez NATO. Já jsem byl v té době v Paříži a pamatuju si, že jsem se bavil s dánským premiérem, e, byl tam Sarkozy, byl tam Cameron. E, byla to evropská iniciativa spustit vojenské tažení proti Libii a já jsem se toho účastnil já tedy plně přejímám odpovědnost za to. Ale potom po nějaké době jsme si uvědomili, my Evropané, že nezvládneme takovouto operaci proti Libii bez podpory NATO. A potom eh, Evropané požádali na to o pomoc a na to poskytlo pomoc. Takže eh, to tažení v Libii začalo jako evropský projekt, eh, iniciovaný bez NATO, ale po několika dnech jsme si uvědomili, že na to nemáme kapacity, takže jsme využili velicí strukturu NATO a plně eh, na to převzalo tuto operaci eh, pod velením Spojených států. Takže ať už souhlasíte nebo nesouhlasíte s eh, kampaní v Libii, o to tady nejde. Jde tady o to, že když je to potřeba, pak, Evropská, pak Evropa a Severní Amerika mohou spolupracovat, jak to ukázalo tažení v Libii, které iniciovala Evropa. Potom strategická autonomie, na to už jsem odpověděl. Turecko, o tom už jsem, myslím, taky mluvil. Ano, ale Defender 2020 to je cvičení. A cvičení jsou důležitá, protože ukazují schopnost Spojených států podporovat a chránit Evropu v případě potřeby. Tady bych chtěl zdůraznit, že důvod, proč máme na to a proč máme americké bezpečnostní záruky, včetně toho článku 5, jeden za všechny, všichni za jednoho, tak cílem toho všeho je uchovat mír. Účelem na to není bojovat ve válkách. Účelem na to je zabraňovat válkám. Na to tu není od toho, aby provokovalo konflikty, ale aby zabraňovalo konfliktům. Celá myšlenka na to zní, že bychom nikdy neměli být nuceni eh, vést válku. Měli bychom být schopni zabránit válce tím, že každému případnému protivníkovi dáme jasný signál, že když je napadena jedna země na to, pak ji podpoří celá aliance. A tím, že vysíláme tento signál každému potenciálnímu protivníkovi, zabraňujeme válkám. Abychom to ale mohli dělat uvěřitelně, musíme ukázat, že umíme dostat americké jednotky do Evropy, protože tím eh, dáváme naprosto jasný signál, že není možné zaútočit na evropského spojence, aniž by získal okamžitě podporu celé aliance. Takže hlavním úkolem NATO je bránit mír, což dělá v Evropě úspěšně už 70 let, tím, že má dostatečné odstrašující eh, nástroje. Pan Van Orden mluvil také o strategické autonomii, potom výdaje eh, a mozková smrt. Tak za prvé, NATO je silné, NATO se adaptuje, NATO eh, pro, probíhá největším posílením a eh, reformou od konce studené války, takže na to je agilní. Znamená to, že navzdory rozdílům jsme schopni eh, učinit rozhodnutí a to rozhodnutí implementovat. A teď právě procházíme největším uspůsobením od doby studené války. A nejde tady pouze o vojenský aspekt, ale o politické aspekty, o dialog s Ruskem, o eh, kontrolu obchodu se zbraněmi a o eh, udržování situace na Blízkém východě, kde jsme nuceni k bojovým operacím. A výdaje, tady vám musím říct, že Chápu, že voliči a poslanci jsou občas eh, skeptičtí k výdajům na obranu, protože většina politiků raději dává peníze na zdravotnictví nebo na, škol, na školství, na infrastrukturu, ale ne na obranu. A já jsem byl taky spoustu let politikem a samozřejmě bylo vždycky těžké sehnat peníze na obranu. Byl jsem také ministr financí v Norsku v 90. letech a snížil jsem výdaje na obranu. A my peníze máme, to je pravda ale e, je zjevné, že například po studené válce v 90. letech, když jsem byl minister financí, jsme snížili výdaje na obranu, protože napětí se uvolnilo, ubylo hrozeb. Ale kdybychom, e, no, jestliže snižujeme výdaje na obranu, když napětí ubývá, tak musíme také přidat výdaje na obranu, když napětí přibývá. A teď přibývá. Porážka islámského státu není zadarmo. A zvlášť, když si myslíte, že Evropa musí dělat víc, tak taky musí dávat víc peněz. Nic není zadarmo. Rusko je čím dál asertivnější, porušuje smlouvy INF, nasazuje jaderné střely v Evropě a my se zkrátka musíme postarat o to, aby nedošlo k žádnému nedorozumění, aby to nebyl žádný prostor pro nějaký omyl, že snad na to nebude chránit své spojence. Dokud bude tohle absolutně jasné, tak nebude válka. Pokud ohledně tohoto začnou panovat nejistoty, pak hrozí konflikt. Takže abychom si uchovali eh, důvěryhodné odstrašující prvky, pak eh, bohužel musíme investovat více do obrany. Tak nebylo to krátké, ale ty otázky byly nesmírně náročné. A já dám slovo okamžitě paní Natalí Lovazo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane generální tajemníku. Pokusím se rovněž eh, projít rychle s své body, abychom uzavřeli tuto výměnu názoru. A já z toho chci vyzvinout dva prvky, které se mi jeví být zásadní. Jednak přesvědčení, že na to um, ne, eh, něco bylo hloubkové eh, reflexe eh, Evropa i nadále je ohrožena teroristickými hrozbami ze Středního východu a Sahelu a boj s těmito hrozbami je nadále jasnou prioritou. V okamžiku, kdy kdy Turecko, jak upozornilo několik předřečníků um, a da, další výzvy na Středním východě jsou obzvlášť znepokojící výzvy. Terorismus není stále poražen, to jste řekl vy sám. A chování Ruska je stále hrozbou, i když je důležitý dialog. Kromě toho je tu samozřejmě zásadní potřeba eh, posílit evropskou obranu to je důležité pro alianci a je to taky si eh, doplněk na ta. Tato aliance zůstává klíčová pro své členy, ale možná, že v ní Evropa nemá dosadné místo a možná není dostatečně slyšena. Hovořil jste o eh, těch eh, výzvách ehm, kontroly zbrojení. A na to samozřejmě není vše než bychom se měli obracet k NATO zády, ale měli bychom se zjistit vlastní zodpovědnosti při obraně našeho kontinentu. A pochopitelně to téma dnes nevyčerpáme a z tohoto důvodu chci připomenout, že podvýbor bezpečnost a, pro bezpečnost a obranu bude pokračovat ve své práci. Další se bude konat 23. Eh, za několik dní a budeme řešit výzvy, kterým na to čelí za přítomnosti Camille Grand